liebe Kolleginnen und Kollegen. Milí kolegové, vracíme, jsme tady zpět eh, v našem sále. Máme 40 minut spoždění. Velice se omlouvám všem těm, kteří ten museli čekat. Ale měli jsme společné zasedání s výborem pro zaměstnanost. Trvalo to déle, než jsme čekali, takže se velice omlouvám. chtěla bych se ještě vyjádřit eh, k dopolední části zasedání, předtím, než se dostaneme ke slyšení. Dopoledne jsem uváděla, že že stáhnu uh, své jméno z nařízení kapset, ale asi k tomu už došlo. Přemýšlela jsem, zda mám svůj podpis stáhnout či ne. Nechtěla jsem, aby to dopadlo tak, jak to dopadlo. Samozřejmě bych si přála jiný výsledek. To jsem původně vůbec neměla na mysli. Nicméně rozhodla jsem se. Rozhodla jsem se, že svůj podpis nestáhnu. Týká se to článku 54 a snažila jsem se postupovat v nejlepším zájmu výboru. Takže to k této záležitosti a nyní se dostáváme ke slyšení. Jak jistě víte, 23. června bylo ve Spojeném království referendum o tom, zda odejít ze, Spojené, z EU nebo ne. 59%, 51,9% se vyjádřilo pro a v březnu 2017 Spojené království formálně oznámilo svůj záměr z EU odejít. Což je tedy uh, den, kdy se začali, začalo odpočítávat eh, tvo, to dvouleté období a tento týden se začalo vyjednávat formálně. Takže dámy a pánové, taková je nyní situace. Když se podíváme do budoucna, myslím, že všichni cítí určitou nejistotu v této souvislosti. Vše bude záviset na konkrétních podmínkách. Premiérka oznámila, od té doby, kdy premiérka oznámila svůj záměr odejít z Evropské unie, se politická situace ve Spojeném království změnila a nevíme, jak se budou věci vyvíjet do budoucna. Doufáme, alespoň za náš výbor, že vyjednávání se podaří na obou stranách uzavřít eh, ke spokojenosti obou stran a také ke spokojenosti našich občanů a mladých lidí, Mladí lidé ve Spojeném království z velké většiny se vyjádřili proti odchodu, hovořím o studentech, akademicích a všech eh, podnikatelích, kteří pracují v kulturním a kreativním eh, odvětví, a to jak ve Spojeném království, tak ve zbytku EU. K některým těmto aspektům se dostaneme během slyšení, vyslechneme si názor expertů a budeme se věnovat konkrétně dopadům Brexitu na občany Spojeného království a také na občany EU. Chtěli bychom se věnovat tomu, jaké typy partnerství se do budoucna nabízejí, jak by mohly vypadat budoucí vztahy mezi Spojeným královstvím a EU. Máme zde dnes pět specialistů, pět akademiků, kteří působí v oblasti vzdělávání a kultury. A já ji postupně představím. Všem děkuji za to, že se dnes dostavili na dnešní slyšení. A ještě jednou se omlouvám za spoždění. mi líto, že na dnešním slyšení není komisář. Pan Michel Barnier, hlavní vyjednavač, bohužel nemohl přijít, protože se právě začalo pracovat. Začalo se vyjednávat, takže je to pochopitelné. A Guy Verhofstadt také bohužel nemohl dnes dorazit. A to e, z podobně pochopitelných důvodů. Je to sice velká škoda, ale jsem si jistá, že během slyšení budeme mít eh, příležitost si vyměnit názory. Zdá se mi také zvláště nešťastné to, že generální ředitel pro vzdělávání a kulturu generálního ředitelství tedy nemohl dorazit. Bohužel to nebylo možné. Ale generální ředitelství EAC přesto poskytlo několik zajímavých čísel a informací. Dostali jsme to písemně a máte to k dispozici ve složkách. Dnešní slyšení jsme rozdělili do tří částí, do tří panelů. Každý řečník bude mít maximálně 10 minut, během nich se vyjádří a poté bude možné o věci diskutovat. Budeme se snažit být struční, protože nemáme moc času. A skupina, která se zabývá Brexitem, bude mít přednost. Bude se moci vyjádřit jako první, položit otázky a tak dále a poté si vyslechneme koordinátory a následně ostatní členy výboru. Nejprve bych chtěla přivítat pana profesora Jandonáta Kadžána, doufám, že jsem to vyslovila správně, který je profesorem evropského práva na právnické fakultě Římské univerzity. Je také editorem časopisu eh, o evropském právu, který se nazývá Studie o evropské integraci. Vyslechneme si tedy jeho prezentaci o tom, jaké typy partnerství se do budoucna nabízí, eh, jak by mohla v budoucnu vypadat eh, spolupráce mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii. Prosím, máte slovo, 10 minut. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. A děkuji také výboru za pozvání na dnešní slyšení. Dnes se budeme věnovat tématu, které je velice aktuální, jak už paní předsedkyně uvedla. Je to velmi aktuální pro mladé lidi, a také pro budoucnost kultury a budoucnost univerzit. Je to důležité pro všechny ty, kteří jsou kreativní. Je to tedy určitý objem energie pro Evropu. Díky níž je Evropa jeden z kontinentů a jedna z politických realit, eh, které jsou nejdůležitější na světě. Mám málo času, takže budu hovořit stručně. Nejprve chci uvést, že můžeme mít dojem, že oblast kultury a vzdělávání je oblast, která je taková jednoduchá, že se, to bude vyjedna- že se o tom bude vyjednávat jednoduše. A to z toho důvodu, že ve smlouvě se nepředpokládá žádná legislativní harmonizace v této oblasti, tak jak eh, tomu je jinde u jiných typů kompetencí, například tam, kde má Evropská unie buď výlučnou kompetenci nebo sdílenou. V této oblasti tedy nemáme žádné právní předpisy a z toho důvodu dopad směrnic a nařízení, které byly zavedeny ve Spojeném království, by měl být omezený ve srovnání s jinými oblastmi. To je eh, ovšem úplně jinak. Ve skutečnosti kultura i vzdělávání představují celou řadu důležitých programů, o nichž budeme dnes ještě hovořit. Jsou to důležité věci v oblasti vzdělávání a v oblasti kreativity. Nicméně je tam celá řada evropských právních aktů, kde pocítíme to, že se eh, zmenší územní dopad, že odchází Spojené království. Například se to týká eh, vracení kulturních eh, objektů z území jednoho členského státu, nebo jde o harmonizaci zákonů v oblasti médií i podpora, státní podpora v oblasti kultury, to je věc, která je regulována zákony. Dále, Pracovní podmínky v oblasti eh, kulturních a kreativních odvětví, to, to vše je také upraveno legislativně. Kulturní dimenze vnější činnosti Evropské unie a potom také samozřejmě uznávání diplomů. A ještě se to týká volného usazování kulturních institucí a vzdělávacích institucí v jednotlivých zemích. A za poslední, to je velmi důležité, je volný pohyb studentů a profesorů. Všeho toho se Brexit dotkne. Všechno toto bude ovlivněno touto dramatickou událostí. A budeme to muset v příštích dvou letech nějak řešit. Celý ten balíček je v kapitole 26, je to kapitola 26 eh, při vyjednávání o přistoupení. Když se podíváme například na eh, vyjednávání mezi Evropskou unii a Srbskem či Tureckem, tak je tam eh, kapitola 26, kde se hovoří právě o AKI v těchto dvou oblastech. Stačí podívat se na tyto dva příklady a pochopíme, jak komplikované toto všechno může být. A první otázka, která vyvstává, je následující to, co teď začíná. Začalo to konkrétně včera, to vyjednávání. Jde o vyjednávání, které bude spočívat v naprostém odchodu, bude to takový rozvod, anebo se zároveň jedná o vyjednávání o jedné či více dohodách o budoucnu, o tom, jak budou vypadat budoucí vztahy. Toto je stále ještě i dnes předmětem různých názorů. Jinak na to nahlíží eh, Spojené království a jeho Bílá kniha a jinak zase Evropská unie. My tedy stále ještě nevíme, zda teď vyjednáváme o dvou skupinách dohod, o dvou odlišných věcech nebo pouze o odchodu z Evropské unie. Já se domnívám, že je pravděpodobnější ten druhý scénář, tedy to, že se bude jednat objednávání o odchodu a potom bude teprve následovat ta druhá kapitola, tedy potom bude následovat dohoda o budoucnosti, o tom, jak budou vypadat budoucí vztahy. A jak by ta budoucnost mohla vypadat. Byly předloženy různé situace, různé modely. Vy všichni máte představu o tom, kolik různých možností, kolik modelů se nabízí. Máme například norský model, švýcarský model, nebo takový obecnější model v rámci VTO, anebo také kanadský model, který spočívá v té dohodě, která byla nedávno vyjednána s Kanadou. Nebudu zacházet do podrobností a vysvětlovat obsah těchto modelů, ale jde o situace, kde je různý typ zapojení do trhu, různý typ volného pohybu osob, což je jedna ze čtyř základních eh, práv základních eh, pohybů na vnitřním trhu. Možná v rámci vyhrazeného času bych ještě mohl zmínit to, že dohoda s Tureckem je důležitá a tak trochu jedinečná. To zdůraznil také soudní dvůr v celé řadě rozsudků. Když bylo přijato rozhodnutí 180, eh, 1,80, pardon, 1,80 asociační dohody, tak byla zavedena takzvaná standstill clause, doložka o zachování současného stavu, což znamená, že není už možné nějak omezovat současný stav věcí není možné omezovat eh, pozici tureckých eh, pracovníků v Unii a mm, situaci evropských pracovníků v Turecku. K tomu všemu se soud vyjadřoval několikrát, já zmíním pouze jeden rozsudek, je to eh, rozsudek zvaný Dereči, kde soudní dvůr přímo uvádí, že pokud je o dohodu uzavřenou s Tureckem, je možné ji využít pro posílení eh, evropského občanství. A připomínám, že evropské občanství a dohoda, asociační dohoda nejsou srovnatelné a nevíme, jak přesně bude vypadat výsledek, nevíme, zda se bude kdy uplatňovat směrnice z roku 2004 o volném pohybu, která se týká jak občanů, tak eh, jejich eh, rodinných příslušníků. Nyní bych se ještě stručně dotknul několika konkrétních eh, aspektů. Máme tedy tato dvě důležitá eh, odvětví, vzdělávání na jedné straně, tedy vysokoškolská studia, a na druhé straně máme kreativní odvětví. Pokud je o Erasmus, můžeme říci, že to je rozhodně věc, která měla obrovský dopad. Mimo jiné také na evropské občanství, na Evropu a to z toho důvodu, že jednotlivé generace se mohly potkat, eh, seznámit a to bez předsudků. Nedávno jsme oslavili výročí Erasmu a jsme všichni přesvědčeni o tom, že Erasmus je něco, čeho se nemůžeme v budoucnu vzdát v rámci vztahu se Spojeným královstvím. Je nepředstavitelné, aby Spojené království, které dostává obrovský počet žádostí občanů z ostatních 27 členských států, je tedy nepředstavitelné, aby se tohoto Spojené království neúčastnilo. Jaká hlavní otázka tedy vyvstává? Jde zvláště o to, a je mi líto, že to musím říci, možná, že jsou zde i hospodářské, ekonomické a finanční aspekty, ale jde tady zvláště o ten takzvaný entry ticket, aby se nějaká země mohla účastnit programu Erasmus, musí mít vnitrostátní kancelář a musí k tomu přispívat. Je totiž důležité, aby za to studenti neplatili. Je důležité, aby studenti nemuseli platit zápisné na univerzitu a aby získali stipendium. Takže Spojené království by rozhodně mohlo z tohoto vystoupit, mohlo by se stát třetí zemí v této souvislosti, protože v rámci Erasmu je možné, aby se účastnili také třetí země, například Turecko má takovýto status a i další země. Nicméně účast na tomto programu eh, by mohla mít takzvanou variabilní geometrii. Víme, že existují celkem čtyři programy Erasmus. celý ten balíček vyžaduje plnou účast. To budeme muset se Spojeným královstvím vyjednat. A uvedeme, uvedu ještě další příklad, konkrétně Švýcarsko. Jak jistě víte, v roce 2014 Švýcarsko hlasovalo proti volnému pohybu e, osob. To znamená, že se to týká také studentů. To byl velice komplikovaný moment. To musím říci. Ale Účast na programu Erasmus a volný pohyb osob, to je to stejné. Mohou buď existovat zároveň, anebo se mohou, uh, může existovat pouze jedno z toho. K tomu došlo ve Švýcarsku. Účast se Švýcarskem tedy byla zmrazena a ne z toho důvodu, abychom Švýcarsko potrestali, ale je to z toho důvodu, že politické vazby a i legální aspekty jsou tam velice intenzivní. A zmíním ještě Europass a rámec pro uznávání evropských kvalifikací. Ten první z nich má právní eh, aspekt, zatímco ten druhý je pouze dobrovolný. A na závěr ještě poslední věc. Bylo by škoda nedotknout se alespoň stručně audiovizuálního aspektu. My, když hovoříme o kultuře, tak hovoříme o kreativitě, hovoříme o volném pohybu eh, audiovizuálních děl, hovoříme o evropské televizi a nedávno parlament to schválil v Dubnu, byla schválena další reforma, protože byly celkem asi čtyři. Eh, byla tedy pozměněna směrnice televize bez hranic a po této nové změně bude velice důležitá digitální platforma nebo digitální platformy. Audiovizuální prostředí se totiž mění a platformy tohoto typu jsou velice často využívány pro zhlédnutí filmu, jiní zase využívají pro poslech hudby. Takže toto velice zásadně ovlivní e, oběh volný pohyb e, uměleckých děl, pokud se toho nebude účastnit Spojené království. Takovýto prostor bez Spojeného království by byl ochuzený a my musíme samozřejmě hledat, jak zajistit účast eh, Spojeného království právě na této revizi směrnice. Děkuji vám. Dank und uh, verzeihen Sie, dass ich ein bisschen auf die Zeit drängen musste, aber... My nemáme mnoho času, ale eh, chceme samozřejmě být spravedliví vůči ostatním řečníkům. Proto musíme mít také eh, čas eh, na příležitostné dotazy a v každém případě vítáme studenty z univerzity v Manchesteru. Eh, vybrali jste si skutečně vhodné datum pro svou návštěvu, protože to samozřejmě pro vás bude velmi zajímavé. Vítám vás na půdě Evropského parlamentu. Také chci nyní eh, dát slovo kolegům. Pan Strojevský. Ehm, tedy zaměříme se nejprve na naší monitorovací skupinu pro Brexit, následky Brexitu v kultuře a vzdělávání. Máte jenom jednu minutu protože to, tuto část musíme ukončit za čtvrt hodin. E, ta lista bude rzeczywiście bardzo, bardzo długa. Máme dzieła sztuki v muzeách. Děkuji vám. To, co jsme si vyslechli, je velice zajímavé. Týká se to různých aspektů, jde například i o e, pojištění děl, které se nachází ve Spojeném království. Týká se to i výzkumníků, kteří pracují na různých eh, univerzitách na základě dohod. Takže celé toto je velmi důležité. A mne by zajímalo, od kdy bude možné zajistit plnou inventarizaci. Potom další věc jsou neveřejné dokumenty dokumenty, které už nebudou k dispozici. A mne by zajímalo, zda například v oblasti sportu, cestovního ruchu, kultury a vzdělávání se plánuje také existence tajných nebo vyhrazených dokumentů. Tedy jde o dokumenty, které během vyjednávání nebudou k dispozici všem. A poslední poznámka. Velice mne zajímá eh, osud studentů. Vycházím z toho, že v nějaké fázi v březnu roku 2019 nebo v dubnu potom, nastane takové právní vákuum, protože vyjednávání v té době ještě nebudou dokončena. A jaké scénáře tedy plánujete pro scénáře, jak, pro studenty, jaké řešení máte pro ty studenty, kteří budou ve Spojeném království a potom také pro studenty britské, kteří studují ve zbytku Evropy? Děkuji. Děkuji, Silvia Kosta. Děkuji. Děkuji panu uh, profesoru Kadžánovi velice za vyjádření. Musím říct, že těch 10 minut to je opravdu velice krátký čas na to, abychom si vyslechli takto komplikovaný proslov. Jsem velice ráda, že jste nastínil možná řešení, možné perspektivy do budoucna, pokud je o třetí země. Zmiňoval jste ty různé eh, modely, norský, švýcarský model a také turecký model. Já bych měla jednu, obs- jednu eh, zásadní otázku. My všichni víme, že bychom chtěli zajistit co největší otevřenost v oblasti vzdělávání a kultury. Chceme nalézt nějaké řešení, které bude eh, reagovat na potřeby lidí, tak vlád. Je to jedna z podmínek, které jsme zakotvili také do našeho dokumentu, tak abychom mohli zajistit účast na Erasmu. A zároveň musíme respektovat eh, základní předpoklad, tedy volný pohyb osob a také musíme zajistit eh, dodržování základních eh, hodnot a finanční příspěvek. Takže moje otázka je následující. Jedna z hypotéz, které zazněly, bylo to, že by se nezvolil ten tvrdý Brexit, ale nějaké řešení, kdyby e, Spojené království zůstalo v rámci společného hospodářského prostoru a tím pádem by se tedy zachovalo, zachovaly také ty základní svobody. Byl, bylo by to takzvané norské řešení, pokud by se toto řešení ale nakonec eh, nezvolilo, tak potom by mělo eh, Spojené království status eh, třetí země. Je to tak? A pokud je o audiovizuální problematiku, pouze velice stručně, možná mohl byste se vyjádřit trochu podrobněji k tomu, že i třetí země se mohou připojit k programu Kreativní Evropa, ale to za předpokladu, že přistoupí k té směrnici, že přijmou tu směrnici. Takže nejde o to, že by směrnice teď nějakou zemi vyloučila, a priori. Problém spíše spočívá v tom, že ve chvíli, kdy nějaká země eh, přistoupí k tomuto programu, tak je na ně vznesen tento požadavek, to je podmínka, kterou my jsme si stanovili, je to tak? Costa, Julie Watt. Děkuji mnohokrát, Julie Ward. Já myslím, že jste poukázal na jeden z nejzásadnějších problémů, když zmínil slovo energie. Právě energie v oblasti tvořivosti a e, zanícení pro e, tvůrčí práci i taková vášeň pro život v jiné zemi, e, seznamování se s lidmi. To právě vnímám, že je nyní ohrožené skutečně třeba práva dětí. Děti, které e, i v dospívajících mladých lidí budou muset žít z důsledky tohoto rozhodnutí mnohem déle než kdokoliv z nás. A právě se, nyní se setkávají organizace hájící práva dětí, aby lobovali, aby navázali dialog um, a jsou v popředí vyjednávacího úsilí jak můžeme vytvořit něco, co bude fungovat i v budoucnosti, že lidé, kterých se tato rozhodnutí opravdu dotknou nejvíce, což jsou ti nejmladší lidé, budou se moci podílet na tom, co se děje. A tady nejde jenom o místa na univerzitách, tady jde také o neformální vy, vyučování Erasmus+. Plus. Netýká se to pouhých univerzit, týká se to samozřejmě běžných lidí, kteří se formálním i neformálním způsobem setkávají. Děkuji. Mám tady ještě Kristinu Tabacku a pak uzavřu seznam, abychom se mohli věnovat ještě další věcem. V světě globálním já to řeknu jednoduše. V dnešním globalizovaném světě a v období internetu už není možné se nějak izolovat. Ani v oblasti vědy, ani v oblasti kultury. Mohla by vzniknout taková absurdní situace, kdyby eh, v evropském akademickém prostoru bylo například Rusko a Bělorusko a nebylo by tam Spojené království. Z toho důvodu bych chtěl požádat o jednu věc. Umíte si představit, že by během vyjednávání, možná někdy na začátku, byla součástí vyjednávání také otázka Erasmu, společného výzkumného prostoru a také účast na devátém rámcovém programu, tak aby to zůstalo eh, v platnosti také v oblasti kreativních eh, odvětví? Pane profesore, máte slovo na odpověď. Děkuji vám. Děkuji vám za velmi zajímavé otázky. Pokusím se na ně odpovědět stručně z toho důvodu, že jsme časově omezení. První otázka. To, že by vznikl takový katalog otázek. Já se domnívám, že ve chvíli, kdy se začne vyjednávat, musíme mít už eh, vyčerpávající seznam. Nemůžeme potom říci, že jsme na něco zapomněli, následně zapomněli jsme na to či ono. Takže ano, to je pravda. Vytvoření takového inventáře nebo katalogu, to je eh, správný nápad, ale myslím si, že zásadní podmínkou v této souvislosti je transparentnost. Bylo by obrovským zklamáním, kdyby se to vyjednávání nakonec eh, proměnilo v mezivládní vyjednávání. My totiž máme evropské právo, evropské právní předpisy a e, například při mezinárodním vyjednávání jsou tato vyjednávání vždy nepřístupná veřejnosti, takže tam bychom nechtěli dospět. Důležité je že i obyčejný občan je evropský občan a ten musí mít možnost být napojen na tuto historii, na tento důležitý moment, což eh, je velmi důležitá věc, Brexit. Takže důležitá je transparentnost, důležité, důležité je také práce, kterou odvádí média a také práce, kterou odvádí nevládní organizace a združení. Velmi důležitá je práce všech těch, kteří šíří informace, objednávání a velmi důležité to bude také pro výsledky. V rámci jednoho vyjednávání totiž může také vzniknout eh, něco pozitivního. A to z toho důvodu, že vyvstávají různé názory, ale je velmi důležité, aby tyto názory znali všichni, aby to veřejnost znala. Já bych byl velmi zklamán, kdyby nakonec došlo pouze k mezivládnímu vyjednávání, bez občanů. Je jasné, že Evropský parlament, který zastupuje občany, se musí ujmout této úlohy a šířit informace o Brexitu a zajistit účast eh, na Brexitu, zajistit účast všech. Pokud je o média, odpovídám uh, eh, Silvii Kostě, Média jsou dnes nejdůležitějším aspektem, to je pravda. Z ekonomického i kulturního hlediska. A kultura, ta s ekonomí také souvisí. Kultura to není svět privilegovaných. A když hovořím o univerzitách, nemám nikdy na mysli pouze malou skupinku kleriků, jako ve středověku, v době, kdy bylo vzdělání vyhrazeno pouze malé skupině občanů. Teď je to mnohem širší eh, oblast. Teď máme například eh, veřejný přístup ke, ke vzdělávání, máme volný přístup k vědeckým publikacím. V některých zemích tyto publikace byly eh, velice nákladné, přístup k ní byl omezen, zatímco teď jsou online a jsou k dispozici všem. I výsledky ke kterým věci docházejí, jsou nyní zveřejňovány. Samozřejmě je tam ten ekonomický aspekt, a sice autorská práva. Není možné šířit informace tak, že se e, obejde toto právo. Autorské právo, to je také velmi důležité a citlivé téma, protože, jak víme, v současné chvíli se v Evropském parlamentu diskutuje jak o e, geoblokování, což je tedy taková možnost, aby to, co si člověk koupí v jedné zemi, mohl využívat i v jiné zemi, ale zároveň, aby se to nezneužívalo. Není možné si něco předplatit a po šesti měsících to začíva, začín používat úplně jinak. Například teď, teď se uh, zrušil roaming, tak aby všichni mohli telefonovat kdekoliv, ale musíme se vyhnout tomu zneužívání. Dnes je tedy správné, že se věnujeme těmto aspektům, i například těm společnostem, které uh, spravují autorská práva, a ty mohou být nejenom národní, vnitrostátní, ale vznikají tam uh, různé nové aspekty, vyjadřuje se k tomu soud, i na legislativní úrovni vznikají nové, uh, nové právní předpisy, takže média jsou ústřední součástí toho všeho. A paní Silvie Kostě chci odpovědět tak, že pokud bychom snížili úlohu Evropské unie v této věci, nesmíme zapomínat také na Radu Evropy. Tam také například existuje úmluva, která víceméně paralelně existuje zároveň e, s tou směrnicí televize bez hranic a důležité je, aby celý tento vývoj, vývoj eh, vědy a techniky byl k dispozici všem, aby z toho mohli těžit všichni. Ale zároveň musíme chránit práva nezletilých, protože toto všechno, co nějak souvisí s obsahem porušujícím práva nezletilých. Proti tomu všemu se musí bojovat. A doplňují, na to jste se neptali, doplňují také, že musíme kategoricky odmítnout nabádání k rasovému násilí. To je také věc, které se v parlamentu věnujete, protože máme dvě věci, svoboda informací někde naráží na jiné věci, na jiná práva a není možné právo na informace považovat za neomezené. Musí být nějak omezeno a to právě ostatními právy, právy jiných lidí. To bude jedno z důležitých témat, A jsem si jist, že se tam podaří dosáhnout dohody, protože Spojené království má v této věci velmi dlouhou tradici. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr... Děkuji mnohokrát, pane Garžany. A nyní doufám, že s námi ještě zůstanete po zbytek diskuse a možná eh, během nadcházejících otázek odpovědí si budete moci vzít slovo. A nyní vrátím opět k našemu Eh, panelu chci přivítat pana Tomase Ekmana Jorgensna eh, z Asociace evropských univerzit, eh, který se bude věnovat specifickým dopadům Brexitu na univerzity. Bude se zaměřovat na možné důsledky pro program Erasmus, Erasmus Plus a tak dále. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát za pozvání. Jsme velmi rádi, že jsme zde zastoupeni. Budu vystupovat stručně a jasně. Jenom velmi stručně pro ty z vás, kdo z nás neznáte, jsme eh, asociací univerzit v Evropě ze 47 zemí. 850 univerzit je členem naší organizace. Jak vidíte, eh, vzdělávání jde nad rámec Evropské unie. Evropské vzdělávání je poměrně široké a budu hovořit o tom, jak je terciární vzdělávání v Evropě integrováno. Uděláme si obrázek, jak eh, náročná tato oblast je. My se věnujeme také výzkumu, o tom já tady hovořit nebudu, eh, ale je to eh, právě oblast vzdělávání poměrně komplikovaná. Eh, tedy jaká je naše pozice vůči Brexitu. My jsme od počátku, jakožto rodina evropských univerzit, sdělili, že my zůstáváme pospolu. Univerzity v Evropě samozřejmě mají mnohem delší historii, než je historie Evropské unie. My budeme i nadále spolupracovat s britskými univerzitami, ale Samozřejmě eh, tato změna nás netěší, protože normálně Evropská unie výrazně usnadňuje spolupráci univerzit a také bylo zřejmé, že krátce po referendu eh, se, eh, pro, konalo, sedma, se konalo 24 konferencí, abychom mohli podepsat memoranda o spolupráci a my jsme také Eh, připravili soubory faktů o dalších krocích, tak aby situace eh, byla velmi snadná, vítězná pro oba, tedy asociační dohoda, připojení se v rámci asociační dohody k eh, budoucímu Erasmu. Žádá si to určitou politickou vůli, ale proveditelné to je. Takové to bezprostřední téma je mobilita studentů samozřejmě. Protože Británie, jak vidíte ze statistik, z čísel Eurostatu je e, zcela e, bezkonkurenčně nejpopulárnější destinací pro studenty. Hovoříme zde o dvoustech tisících studentů, kteří budou studovat nebo studují ve Velké Británii, pokud si uvědomíme mobilitu kreditu e, a další mobilitu, to je zhruba 20 tisíc a 100 tisíc navíc ještě. A 30 téměř, je to 28 studentů Eh, se vydává právě do Británie a eh, šli by místo toho do Irska. Tam není dostatek míst, tam by nemohli ani všichni přespat. Já vím, že v Irsku dovedou stavět rychle a uvidíme, ale Můžeme se ptát irských kolegů, kam ty lidi všechny umístit, budeme muset stavět nové studentské koleje. A jsou tam samozřejmě rizika překážek studentské mobilitě, některé na britské staně. E, pokud se podíváme na scénář, kdy to tedy e, můžeme e, ten, tu spolupráci ukončit, je tady určité nebezpečí, že Británie začne počítat mezinárodní studenty e, právě e, mezi ně i tedy e, studenty z Evropské unie musí projít tedy velice nákladnými a náročnými procesy, než začnou studovat na britských univerzitách. Pak je také velký rozdíl mezi školným pro takzvaně domácí studenty a studenty ze zahraničí, mezinárodní studenty. Tady hovoříme o obrovských částkách pak je e, skutečně možnost e, možnost scénáře, kdy v roce, kdy využijeme směrnice 2016, vy o tom jistě víte více, Dánsko tady této spolupráce e, není součástí, ale jakmile tedy máte kontrakt, Eh, že se vydáte do eh, nějaké univerzity v rámci EU 26. V tomto případě můžete přivést rodinu za velmi slušných podmínek i eh, finančních a to, takový vztah nemusí být vždycky vyvážený. A my zaznamenáváme rostoucí nabídku výuky v anglickém jazyce v evropských univerzitách, ale je tady ta logistická výzva. Nemůžeme prostě jenom otevřít náruč a říct, eh, pokud eh, Britové zvednou padací most, a eh, tak my můžeme přivítat ty studenty, kteří chtějí být mobilní, ale nemají kam jít, protože už nemohou jít do Británie a to bude bezprostřední problém. A možná někteří budou moci dlouhodobě svou pozici vyřešit tím, že Irové svoji spolupráci rozšíří, ale krátkodobě se zcela jistě najdou studenti, kteří nebudou mít místo. A stručně k Erasmu, já vím, že kolegyně o tom bude ještě hovořit, ale z právního hlediska je to jasná situace. Je to v případě toho extrémního přístupu bude možné. Tedy pokud zaplatíme, můžeme se tam dostat. A je to jasný příklad. Švýcarský příklad západ, kde nejsou součástí volného pohybu, ale uvědomme si také takový small print, takové poznámky pod čarou ani pro některé naše členské státy není ideální uspořádání, kdy fungují Národní agentury pro Erasmu, kde má Erasmus, kde je část EU v Londýně a pak, aspoň tak tomu rozumíme, britská politická scéna toto zjistí, že je poněkud nestravitelné z hlediska supervize agentur ze strany Evropské komise, eh, působení OLAFu, působení úřed, účetního dvora a podobně. Vzhledem k tomu, že máte tyto eh, agentury, tak je samozřejmě řada podmínek, které musíte respektovat, ke kterým se musíte podepsat v rámci Erasmu. Ale eh, doufáme, že se podaří eh, vrátit k původnímu uspořádání v rámci EU a nebude nutné všechno řešit přes Národní agentury práva občanů. To je dlouhý slide, jak vidíte. Já se to však snažím pojmout stručně. Je to ale velmi složitá problematika. Pokud dodržujete pokyny, pokyny vyjednavacích týmů, tak samozřejmě eh, práva občanů eh, jsou brána s nejvyšší vážností, tedy britský občan eh, bude mít vždycky přístup, nebo ten, kdo se v Británii narodil, bude mít přístup k systému vzdělávání v Británii, jako kdyby byl Britem a v Británii neustále žil. To bude velice významné. My to vnímáme pozitivně, protože chceme, aby Evropané měli přístup k britskému vzdělovacímu prostředí. Je řada důvodů, proč lidé chtějí cestovat do Británie. Nejde jenom o výuku anglického jazyka, ale také to, že školství v Británii je velmi kvalitní. Vůbec vzdělávací prostředí je tam kvalitní. A my bychom doufali, že bude existovat politická vůle ke kompromisu i na britské, i na evropské straně. V tomto nebude to snadné totiž. Vyplývá z toho otázka diskriminace na straně Britů. Zda mají diskriminovat třeba někoho, kdo je z Indie a dá přednost někomu, kdo je ze Španělska například. Je to ošemetné téma z právního hlediska. A pak samozřejmě máme uznávání kvalifikací, což je výslovně zmíněno ve vyjednávacích směrnicích. A my si nemyslíme, že by mělo jít vždycky o uznání třeba každého. Neuznáváte každého jednotlivého lékaře, kterému můžete nabídnout místo v nemocnici a od roku 2019 byste takovému lékaři řekl, že už to místo v nemocnici mít nebude, i když byl předtím uznán. Bylo by v každém případě vhodné mít uznávání profesních kvalifikací, protože na to se směrnice vztahuje akademické uznávání, a to už je na dalším slajdu, je jakési rozmotání to propletence mezi EU eh, e a EH. To je velice zásadní. Já to jenom tedy stručně schrnu. Ehm, existuje velice složitá síť rozhodování, když jde o Erasmus, tam existuje nařízení o Erasmu, otevřená metoda koordinace, pokud jde o situaci v roce 2020 a pak boloňskou strukturu, tedy mezivládní spolupráci. A tato témata jsou velice složitá, pokud se podíváme na uznávání kvalifikací, systém přenosu kreditu ECTS a tak dále. A pro všechny zúčastněné by bylo dobré, kdyby existovala otevřenost na všech stranách, tím spíše na britské straně, aby bylo možné použít otevřenou metodu koordinace. Zda se tedy bude chtít účastník připojit e, k nařízení nebo ne. A to je jeden z těch scénářů, o kterém jsem se zmiňoval, když jsem říkal, že chceme s Brity i nadále spolupracovat. Ale zcela jistě takový vzájemný vztah je a bude velmi složitý. Ale nemyslím, že by byl tak složitý, že by to bylo nepřekonatelné. Důležité je, aby existovala politická vůle. Děkuji. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Ano, velice děkuji panu doktorovi. Samozřejmě nás také zajímá hledisko britské strany. A proto tedy, protože samozřejmě na britskou stranu bude mít také přímý dopad to nalezené řešení. Takže bych chtěla přivítat uh, eh, pro rektorku uh, eh, Univerzity v Bathu, paní Kristýnu Slade. Vítáme ji v Evropském parlamentu. Takže paní profesorko, máte slovo. 10 minut. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji mnohokrát za pozvání. A také chci eh, poděkovat eh, Tomasovi za to, že tak pozitivně hovořil o Erasmu, protože já jsem se chystala o tom právě tímto způsobem hovořit. Všechny kulturní jsou velice globalizované, ale univerzity byly vždycky globální ve své povaze a je naprosto zásadní, aby eh, znalosti nebyly omezené hranicemi. když eh, se pozorně zaposloucháte, tak zjistíte, že jsem také Australanka, kromě toho, že jsem Britka. Eh, takže já vím, že jedním z velkých evropských úspěchů byl právě Erasmus, tento program, to vytvoření těchto propojení, které znamenalo eh, velký úspěch, protože v globalizovaném světě studenti právě potřebují tato, tyto nové kontakty, to propojení s ostatním světem. A stejně jsou na tom i kreativní odvětví, protože pokud je tady jedno odvětví, na které se musíme zaměřit, které potřebuje mít mezinárodní propojené pracovní skupiny, lidé, kte, lidi, kteří budou sedět eh, zejme, řekněme, v Mechelen, tady v Belgii a spolupracovat s někým v Číně, tak je to právě kreativní odvětví. Já Budu hovořit tady o tématu Erasmus+, Plus, ale zejména o některých částech, především o mobilitě a také o oblasti, které se dříve říkalo Tempus, což je tady budování kapacit nebo tady eh, klíčová eh, akce 2. Ty ostatní jsou také důležité, já vím, že to tak je, ale toto jsou oblasti, které tedy my, nebo které řekněme já jako britská prorektorka, se musím nad ní velice zásadně zamyslet. A tady bych chtěla připomenout jednu věc. Jednou z věcí, které jsou smutné, tady pokud je o Británii, je právě úroveň mobility v Británii, protože je to pouhých 7% studentů v těch 2014 a 2015, 7% britských studentů. Britská vláda velice tady chce zvýšit počet těchto studentů, ale pomyslete na to, o kolik nižší to procento je než ostatní země. 15% v USA, 19% v Austrálii, 25% v Německu. 25% německých studentů jsou mobilní. A já spolupracuji eh, například s Univerzitou Tech de Monterrey v Mexico City a ti mi říkají, že jejich stávající cíl je 80 mobility. Ale nový jejich cíl do budoucna je 100%, 100% mobilních studentů. A to platí i pro čínské univerzity. Takže tady skutečně nejsme e, lídry ve světě. V Británii tady naopak zaostáváme a možná i celkově v Evropě. Takže ten důvod, proč eh, Erasmus byl tak úspěšný je právě tento, je to úspěch, ale musíme si být vědomi toho, jak, jaká je celková situace. Tato čísla e, asi znáte, ale chci vám je ukázat proto, abyste viděli, že velice málo britských studentů je mobilních, ale pokud už tady mobilní jsou, tak většina z nich jezdí do Evropy. Toto je tady britské hledisko. A další hledisko, na které už jste upozornil vy, jsou obrovské počty evropských studentů, kteří jezdí do Velké Británie. 30 183 studentů, kteří jsou ve Velké Británii v rámci Erasmus+, což je navíc ještě kromě těch více než 6 000 studentů, kteří eh, v Británii eh, pracují a tak dále. To jsou obrovské počty, obrovský potenciál. A jedna z věcí, na kterých trvám, je ta, že tyto toto propojení, tyto vztahy eh, v celé Evropě jsou velice důležité, jak si zvyšují to celkovou synergii, kdy tedy eh, evropští studenti se naučí dobře anglicky, pochopí lépe anglofonní svět, ale naopak i my v Británii se od nich učíme. A to je něco, čeho se musíme držet v průběhu celého tohoto, celé této záležitosti s Brexitem. Protože většina lidí, kteří hlasovali pro Brexit, rozhodně nehlasovala proti tomu, aby část evropské identity zůstala součástí britské kultury. Alespoň já, tomu, já v to doufám. Takže si myslím, že ten pojem evropská identita, který vytváříme a rozvíjíme prostřednictvím těchto interakcí, to se tady také týká daleko více ještě výzkumu, ale tomu se eh, nebudu příliš věnovat, protože samozřejmě i výzkum, který probíhá ve více než jedné zemi současně, eh, má velký dopad. A chci ještě říct si jednu věc a ta se týká eh, kulturního kapitálu. Univerzita, ze které já pocházím, nebývá často zastoupena v takových forech, jako je dnes. Je to malá univerzita. Je to samozřejmě univerzita krásná, my eh, se eh, nacházíme tady na, eh, v místě, které vlastně patří Francis Velsu. ale máme velký počet studentů, který mají, kteří mají nízký socioekonomický status. A zajímavé na tom je to, a je to pro mě věc velice důležitá, že jsem si uvědomila poměrně až pozdě, že ten typ mobility který využíváme my, nebo, nebo který považujeme za normální, my tady, nebo moje rodina, já, je ten, že se ptáme lidí, kde jste strávili svůj semestr na studiích v zahraničí. Ale spousta lidí eh, toto považuje, pro spoustu lidí je to koncept naprosto cizí, protože vlastně nemají ty možnosti. A je to nezmírně důležité. Někteří z mých studentů se například báli jet do Londýna. V rámci studií. Takže na tom musíme pracovat. Toto je uh, citát od jedné z mých studentek. Eh, já to nebudu číst, ono to tam v podstatě říká, že pro ní bylo velice těžké se odhodlat odjet pryč, bylo, bála se toho, ale že eh, to pro ní znamenalo obrovskou změnu. A je to nesmírně důležitá věc. A v tuto chvíli už máme k dispozici dobré výsledky, které ukazují, že pro studenty, kteří mají nízký socioekonomický status, tak pro ně je dopad studia v zahraničí ještě daleko vyšší než ten, kteří pocházejí z lepších podmínek. Takže to bych chtěla velice silně zdůraznit. Další věc, kterou chci stručně zmínit, Aha, tak omlouvám se, tady to jsou ještě výhody mobility, přínosy mobility, myslím, že to je naprosto jasné, na tom se asi všichni shodneme. Ale důvod, proč jsem tady a proč tady o tom spolu hovoříme, je, že my všichni, my Brit, Britové a Evropané, musíme zajistit, abychom o něco nepřišli, o něco vzácného. A může to být složité. A může se to týkat i toho, co vlastně zmínil uh, eh, Tomás, že tady bude potřeba možná i eh, trošku upravit právní předpisy. Tady eh, na dalším slajdu vidíte moji fotografii z Kijeva. To je právě to budování kapacit. My jsme, náš tým vyslali na univerzitu v Kijevě. A teď tam máme další tým. A spolupracujeme s univerzitou, která je naprosto úžasná která dříve například se zabývala eh, otázkou mechaniky eh, pro kosmonautiku ve bývalém sovětském stav, eh, svazu. A byla to univerzita, která skutečně byla lídrem ve své oblasti. Teď tady s nimi velice úzce spolupracujeme a myslím si, že právě to jsou velice důležité procesy, které musíme zachovat. Vím, že nemáme mnoho času, takže už o tom nebudu eh, příliš hovorit, kromě toho, že ještě řeknu, že jménem všech vedoucích představitelů univerzit v Británii chci říci, že si velice vážíme programu Erasmus a celého toho projektu. Eh, je to nesmírně důležitá věc a když se teď zamýšlíme nad tím, jak ošetřit tyto složité otázky, protože samozřejmě lidé jsou mobilní i mimo Evropu, a je tady možné se tím inspirovat, ale prosím, pracujme dále na našich partnerstvích, zachovejme naše partnerství a nenechme ho zmizet. Mělo by to být jedna z našich naprostých priorit. Děkuji. Ano, děkuji mnohokrát paní profesorce za tuto prezentaci, která jasně řekla, co je důležité i pro britské univerzity, že tady i pro vás má velký význam zachování mobility a vztahů s ostatními univerzitami a studentami, studenty. Pardon, a že je nesmírně důležité pro vaše studenty také získávat zkušenosti tímto způsobem. Teď dám slovo členům našeho výboru, ale pan Stojevsky eh, tady začne. Minutu, prosím. Dla paní profesor, bo paní vypověď byla tak... Začnu poděkováním. Děkuji vám, protože vy jste právě hovořila, jako byste byla členkou našeho výboru, jako byste byla velvyslankyní za náš výbor, takže za to vám děkuji za to, že jste hovořila jako jedna z nás. Zmíním pouze dvě věci, protože máme málo času. Nejprve připomínám, že v rámci e, programu Erasmus Plus jsou také, nebo kromě toho, jsou také mladí lidé, kteří studují, ale nejsou součástí tohoto systému. Je to celá skupina lidí, kteří cestují tak trochu soukromně a na ně také musíme myslet. A druhý příklad v Evropě Máme různé instituty, jako například eh, instit- Goethův institut, eh, Cervantesův nebo Švédský institut, britský, britská rada, British Council. A mě by zajímalo, jaký bude osud právě British Council po Brexitu. Jak se ho to dotkne? Nesmíme zapomínat na to, že v rámci jiných dohod a v jiných legislativních předpisech se hovoří o také dvojím zdanění. Dvojím zdanění činnosti a práce v oblasti kultury. A mne by zajímalo, zda je možné toto nějak upravit. Je možné se tomu věnovat během vyjednávání tak, aby opět nevyvstal ten problém dvojího zdanění a problém dvojnásobného placení za vzdělávání. Máte slovo, prosím. Děkuji mnohokrát. Děkuji prezentujícím, bylo to velice zajímavé. Já souhlasím s tím, co tady zaznělo, jak říkali už ostatní kolegové, že skutečně to znělo, jako kdybyste byli členy našeho výboru. Eh, znělo to jako eh, projevy někoho, kdo chce zůstat v EU. Ale eh, pokud jde o tento scénář, máme tady jeden problém podle mého názoru, a sice bude to eh, někomu připadat jako eh, jaksi vybírání takových třešniček, takových jenom podrobností, protože pan Guy Frhofstadt eh, a ostatní říkali, když odcházíte, tak odcházíte. Tereza May říká, že Brexit je Brexit a že si nikdo nemůže nic konkrétního vybírat. Takže pokud je o Erasmus, obzvlášť Erasmus, Myslíte si, že pokud jde o celkový scénář Brexitu, že tady to má být skutečně Brexit a odcházíte, jestli to nebude někomu připadat jako uh, jaksi vybírání toho nejlepšího? Já vás rád podpořím samozřejmě, ale jde tady o to, ten hlavní cíl, který má být údajně tvrdý Brexit. Děkuji. Děkuji, prosím. Děkuji vám za prezentace, za eh, to, že jste ještě jednou chtěli jasně říci, jak eh, důležité jsou tyto výměné eh, programy pro studenty i pro univerzity a že tady je celá řada přínosů a žádné nevýhody. Chtěla bych tedy vědět, protože všechno to závisí na politické vůli britské vlády, zda bude ochotná eh, ke kompromisům a zda bude ochotná platit za něco takového. To a to ještě nevíme, jestli bude jaksi k dispozici, ale Chci se zeptat, zda vy, vaše instituce, vaši studenti se budou snažit vyvinout nějaký eh, jaksi tlak nebo mít nějaký vliv na eh, to, aby tyto programy mohly eh, nějakým způsobem pokračovat. Děkuji. Ano, děkuji vám, říká před, paní předsedkyně Silvia Kosta. Děkuji vám. Děkuji za tyto dva proslovy. S velkým zájmem jsem si také vyslechla eh, ten proces, o kterém jste hovořila. Chtěla bych připomenout jednu věc. Musíme totiž eh, rozlišovat mezi situací do roku 2018, to znamená mezi situací, kdy doběhne vyjednávání. My jsme žádali jako podmínku o to, aby za Evropu i za Spojené království eh, byly respektovány co nejvíce práva všech evropských občanů, tedy eh, Britů v Evropě a eh, Evropanů ve Spojeném království, to se týká všech a zvláště studentů. Ale potom bude situace po eh, vyjednávání. Navazuje i na to, co říkal kolega Truper. A zmiňoval to i dnes odpoledne pan profesor Kadžáno. Jde o transparentnost. Jakou transparentnost zajistíte? Jak to vypadá? v oblasti vyjednávání, tedy tam, kde vyjednává vědecká oblast ve Spojeném království s vládou. Protože bude na uh, britské vládě, aby nalezla nějaký základ pro vytvoření co nejotevřenějšího modelu. Například eh, se může řídit tím norským modelem, jak už zaznělo, ten je takový nejbližší předtím, než se tedy stane třetí zemí. A poslední poznámka, pokud je o mladé lidi, Eh, paní Slade zmiňovala, o to, že, zmiňovala to, že mladí lidé byli zvláště pro Remain, takže to také dokazuje, že, Evrop, že britské instituce budou muset eh, toto respektovat, tuto žádost konkrétní věkové skupiny. Víte, že máme kromě Erasmu také eh, dobrovolnou účast, takže je tam celá řada otázek. Netýká se to pouze univerzity. Děkuji. Ano, děkuji mnohokrát, paní Šidrová. Děkuji moc za tu prezentaci. Já bych měla takový dotaz eh, na zástupce asociace, eh, Evropské asociace univerzit. Jestli eh, je možné, že na té úrovni asociace, která má 850 členů univerzit, tak jestli by nebylo možné tam přijmout společné stanovisko vůči Eh, tomu, jak by Brexit na té úrovni eh, zapojení eh, UK do Erasmu měl probíhat. To by bylo asi praktické, protože vy, já mám zkušenost, že univerzity jsou velkým lobbystou, umí dělat dobrý lobbying i na politiky, takže by to mohlo být úspěšné, protože rozumím paní rektorce, že to považují ve Velké Británii univerzita za důležité ale evropské univerzity považuji za důležité, tedy evropské, ty národní univerzity členských zemí považuji za důležité mít ten nejlepší kontakt a půjdou eh, potom svojí individuální cestou a to se mně zdá, že by byla škoda. Vielen herzlichen Dank. Ganz kurz, Julie Watt. Děkuji mnohokrát, prosím dál já nemluvím za sebe, ale vlastně tady hovořím za studenty, kteří sedí tady vzadu v sále, které jsem sem pozvala. Oni tady vlastně si povšimli eh, něčeho, čeho jsem si povšimla i já, a to jsou kreativní odvětví. Já jsem vlastně pracovala v tomto odvětví, než jsem přišla sem po celé Evropě a všimla jsem si, že celá řada umělců a lidí z tohoto odvětví má teď obavy, pokud jde o budoucnost a mm, možné těžkosti, které v budoucnu vzniknou. Takže naši studenti tady v sále teď, tedy v prezentacích viděli, jak moc důležité toto je pro eh, toto odvětví, jak důležitá je eh, mobilita a tak dále. A eh, otázka je, jaký bude dopad Brexitu na tvořivost a tento potenciál mladých a jakým způsobem můžeme tady zachovat tohoto podnikavého ducha mladých naživu. Děkuji mnohokrát. A poslední otázka je vlastně také otázka eh, pro odborníky z našeho posledního panelu. Je to otázka, která se týká kreativního sektoru a kulturního odvětví. Já teď dám ale slovo ještě našim dvěma eh, odborníkům, panu doktoru Ekmanu Jürgensenovi a paní profesorce Slate a poprosím je, aby byli struční, abychom měli ještě čas na náš poslední panel. Prosím, máte slovo, ať už chce začít kdokoliv. Já bych možná řekla něco o mladých lidech. Pokud je o dvojí zdanění, bohužel nemám asi odpověď. A to, to vybírání těch třešniček na dortu, to nechám vás vám, to, Tomasi. A možná, pokud jde o politické ochotě platit, tam asi budeme hovořit oba. Ale byla tady ta úžasná otázka, která se týkala studentů. Když začneme soukromou mobilitou, GT Institut a tak dále, to funguje i bez Evropské unie. A my samozřejmě Eh, víme, že existují zahraniční studia i bez Evropské unie, že to funguje dobře, samozřejmě to funguje i bez Erasmu. A to může pokračovat i nadále. A myslím si, že to asi do budoucna jaksi se nezastaví. Nicméně jsou tady velké problémy, a některé, o kterých jsme ještě nehovořili. A to je mobilita v oblasti kreditů, mimo oblast, kde funguje ECTS. A pokud jde o výhledy na to, že bychom vytvořili prostor, který by byl tak živý, tak aktivní, jako řekněme tedy pouze určité části Evropské unie, a jako byla Velká Británie v oblasti kreativních odvětví, tak já si myslím, že máme štěstí, že ta mobilita byla tak dobrá zatím, ale existuje celá řada možností, pro nás a pro vás mladé, abyste zajistili, že k tomu skutečně dojde, že to využijeme. Pokud jde o to, abychom mladé lidi jaksi popostrčili k tomu, aby hlasovali, myslím, že se skutečně velice snažíme. Ale je potřeba zajistit, pokud jde o tento jaksi vyvíjející se proces, abychom nepřišli o to, co už v minulosti, jak si nám pomohlo dosáhnout takových uh, dobrých výsledků. Prosím, to si cherry picking. Ano, děkuji. Toto je oblast, kde eh, toto podporujeme, vybírání toho nejlepšího. V nařízeních existují právní předpisy, pomocí nich se snažíme podporovat účast. Tam, kde je nevýhodou eh, nebýt součástí, je to, že nemůžete ovlivnit, jak eh, je celý systém nastaven. Takže tam je mnohem lepší být součástí, ale je to oblast, kde si můžete vybírat to nejlepší, kde je to v pořádku a pokud se k tomu uchylíte, tak z proslovu jasně vyplynulo, že Spojené království je ochotno takto postupovat. Bylo by zvláštní, kdyby v nařízeních, které e, umožní účast třetích zemí, nic takového nebylo. Asociace evropských univerzit se k tomu vyjádřila, k té otázce e, prohlášení. Hned po referendu jsme vypracovali takový dokument, kde jsme e, upozorňovali na to, jak Erasmus po roce 2020 bude mít možnost eh, také britské účasti. Všechny univerzity totiž ví, že my závisíme na spolupráci, závisíme na otevřenosti, celé to odvětví na tom závisí. Takže pokud bude nutné vydat další prohlášení, tak rozhodně můžeme. A ještě k soukromé mobilitě. Ano, fungovalo to, to je pravda, ale Fungovalo to z toho důvodu, že jsme měli zajištěné respektování lidských práv. To znamená, pro studenty platili uh, stejné, stejné tarify jako pro britské občany. A otázka je, zda to takto bude i v budoucnu, ve chvíli, kdy se šíří vzdělávání v anglickém jazyce také na kontinentu. My bychom rozhodně chtěli, aby Spojené království zůstalo součástí toho všeho. A tím jsem, myslím, odpověděl na to, co neodpověděla kolegyně. Děkuji. Děkuji vám. A nyní musíme pokračovat. Přistoupíme k dalšímu uh, panelu. Pane Kačány, pouze stručně. Já jsem chtěla pouze připomenout jednu věc. Pokud nebudeme, pokud nebudou na vnitřním trhu, tak bude vyvstávat také problém, eh, který se týká usazování britských univerzit na kontinentu. Já připomínám, že nyní to je možné. Například eh, London School of Economics má, má sídlo v Římě a toto už nebude možné. Zvolený model bude muset spočívat v tom, že bude existovat ústřední eh, univerzita, centrální univerzita, která, jak jistě víte, vystal problém v Maďarsku s jednou americkou univerzitou. Týkalo se to legitimnosti eh, kontroly a trochu se tam omezila svoboda, takže další věc, eh, která tím bude postižen, eh, ovlivněná, měli, budeme se tomu muset věnovat. Děkuji vám, děkuji za toto připomenutí, které je velice důležité. A teď se dostáváme k další oblasti, k oblasti, která je pro nás velice důležitá jako Erasmus+, a sice jde o kulturní a kreativní odvětví. Brexit bude mít dopad také na ně, a z toho důvodu chci přivítat eh, předsedu Evropské sítě pro kreativní podnikání, pana Bernda Fizla. Máte 10 minut a prosím, představte nám eh, vaši síť a zároveň můžete vysvětlit, jak podle vašeho názoru Brexit ovlivní podnikatele v eh, kreativní oblasti. Máte slovo. Děkuji, děkuji výboru za pozvání tedy e, za pozvání Evropské sítě pro kreativní podnikání. Toto je nadace, která sídlí v Rotterdamu, je to nezisková nadace, která lobuje za zájmy kreativního mm, podnikání. Máme asi 41 členů, různé vnitrostátní agentury, například Creative England, Creative Austria, které, jsou veři, které se e, sami financují. Zastupují 19 národů. Představujeme asi 70 pracovní síly v Evropě v kreativních odvětvích. Co to znamená? Je to 12 milionů pracovních míst, 7,5 celkové pracovní síly ve, eh, v Unii a před, odpovídá to asi 50, 509 miliardům eh, eur v podobě přidané hodnoty. To jsou čísla, která zveřejnil dokonce sám parlament velmi nedávno. Když se podíváte na tato čísla samotná, myslím si, že je spravedlivé říci, že naše odvětví nedostalo veškerou nutnou pozornost, zvláště ze strany eh, komise, kterou dostali britští kolegové ze strany eh, britské vlády v souvislosti s Brexitem. Po tomto úvodu se zaměřím na pět věcí. Na dopad nyní, eh, co to bude znamenat to, že přijdeme o export do Spojeného království dále? Eh, co bude znamenat to, že přijdeme o dovoz ze Spojeného království? Potom se, hovoří, potom se vyjádřím k potenciálu kreativního eh, odvětví kompenzovat případnou ztrátu. Na začátku chci poznamenat, že kreativní odvětví v Británii si nemůže dovolit přijít o výhody kreativních eh, odvětví. HDP ve Spojeném království v této oblasti odpovídá 95 miliardům, což je 20 přidané hodnoty Evropské unie jako celku. Takže můžete vidět, že ať už bude ten dopad jakýkoliv, bude obrovský. A abych se vrátil k té otázce vybírání si toho nejlepšího. Je v zájmu EU eh, vybrat si tuto třešničku, tuto výhodu, eh, kterou je kreativní odvětví ve Spojeném království. To si nemůžeme dovolit ztratit. A teď eh, k dopadu. Existuje sice řada různých režimů Erasmus, kde věci, například Erasmus, kde věci mohou pokračovat i po roce 2019 nebo 2020. Teď už dochází k určitým změnám, například eh, snižování hodnoty Libry a volatility a už teď to ovlivňuje situaci Někteří očekávají, že v roce 2016 eh, se sníží o 1% příjem a toto, tato situace bude pokračovat také v budoucnu. Takže toto snížení příjmu je něco, co se zvláště týká malých společností, které nejsou eh, aktivní na globální úrovni, ale vyváží do Spojeného království. A ty nejsou schopny zajistit takovýto typ rizik. 95% všech společností Evropské unii v oblasti, v kreativní oblasti mají méně než 10 zaměstnanců. Takže toto riziko, které teď vyvstává, ovlivňuje obrovskou většinu malých společností v kreativním průmyslu. Je tedy rozumné, je tedy v pořádku říci, že potřebujeme vytvořit nějaký systém, kterým pojistíme rizika Brexitu už nyní. Jsme totiž eh, jedno z odvětví, kde už teď dochází k finančním ztrátám. Potom druhé téma, to, že bychom přišli o vývoz Většina vývozu do Spojeného království eh, pochází z EU. To odpovídá, odpovídalo 8 miliardům eur eh, v roce 2012 a eh, druhý největší vývoz do Spojeného království jsou Spojené státy 5 miliard a potom Čína pouze 1 miliarda. Takže představte si, co by se stalo, pokud by Spojené království dováželo méně pouze například polovinu. Některé členské státy vypoč- vypočítali, že by to mohlo vést ke ztrátě například v Nízozemsku až do výše 16 miliard eh, eur za rok v případě, že by to snížení bylo asi desetiprocentní. To jsou takové odhady, které se týkaly obchodních vztahů, které máme v současné chvíli. Neexistují konkrétní čísla pro všechny členské státy, pouze je to, je to nová situace a nemáme dostatek eh, údajů od výzkumníků. Konkrétnější čísla ovšem máme eh, v souvislosti s pracovními místy. 6,1 pracovních míst ve Spojeném království zastávají eh, evropští občané. Když to vztáhnete na Evropskou unii, tak máme asi 2 evropské pracovní síly, eh, kterou to ovlivní, za předpokladu, že nebude moci pracovat ve Spojeném království. To představuje až 240 tisíc pracovních míst, která by mohla být ovlivněna tedy tím, to se týká jak pracovních míst ve Spojeném království, tak v Evropě. Navíc, toto není postupná situace, bude to e, náhle snížení počtu pracovních míst. Výzkum ve Spojeném království ukázal, že většina společností v kreativním odvětví by nebyla schopna zajistit e, vhodné výzum, takže je to takový negativní, prohibitivní proces. Pro společnosti je to tedy zásadní věc. Měly by platit minimálně vízové výjimky pro eh, malé společnosti, které mají méně než 10 zaměstnanců. Těch je velká většina, jak jsem říkal, 95 celého odvětví. Když se podíváte na druhou stránku, tedy na to, co by se stalo, pokud bychom měli menší objem dovozu ze Spojeného království sem. Vývoz ze Spojeného království do EU, k tomu máme eh, také čísla ze Spojeného království, dosahuje to 42% všech služeb, všechny, 42% eh, všech služeb vyvezených ze Spojeného království eh, do, spojen, do, do EU jsou v oblasti kreativního odvětví. Některé z nich, které sem dovážíme, se netýkají pouze kreativního odvětví, ale celé řady dalších věcí, zdravotnictví, automobilového průmyslu. Jak všichni víme, Spojené království je opravdu kreativní a otázka je, můžeme si dovolit přijít o e, tento přínos Spojeného království k celé řadě odvětví, nejenom pouze kreativnímu průmyslu. Tam jsou dvě důležité věci. Musíme za, zachovat nebo zajistit e, to, že i nadále budeme mít přínos z tohoto dovozu. Musíme vytvořit koherentní strategii, kterou e, pomocí níž kompenzujeme tuto ztrátu. Kreativní odvětví ve Spojeném království bylo založeno na režimech daňových úlev v celé řadě věcí a také na základě inteligentního řízení. Například minister kultury je také ministrem eh, kultury pro digitální eh, odvětví a kulturu. Je to tam takové průřezové téma. A abychom mohli kompenzovat případnou ztrátu, Evropská unie se musí poučit ze Spojeného království, přestože odchází. Potom další důležité odvětví je otázka digitálního jednotného trhu. Služby v kreativní oblasti jsou velice důležité pro digitální jednotný trh, pro nové technologické společnosti a není náhodou to, že jedna z věcí, které Spojené království definovalo, je to, že eh, mají vliv na vývoj na vnitřním, jednotném vnitřním digitálním trhu. Důležité tedy je, aby tyto trhy zůstaly otevřené a navzájem mm, propojené, což bude mít přínos pro všechny. A poslední téma. Všichni hovoříme o clech a necelních eh, problémech a o pohybu talentů. Z velké části to závisí také ovšem na městské dimenzi. My se domníváme, že je tedy v zájmu Evropské unie také to, abychom posílili, aby tato dimenze se rozvíjela ve Spojeném království. Je důležité, aby, evropské, aby, aby britské kreativní podniky měly přístup k Eh, evropskému financování. Vypočítalo se, že asi 8 miliard eh, eur by se mělo investovat do inovativních kulturních eh, infrastruktur ve Spojeném království. Pokud by k tomu došlo, pokud by tyto finance byly ztraceny, mělo by to také negativní dopad na Evropskou unii. Hovořil jsem o tom dopadu 20 jaké riziko by představovala ztráta přístupu k evropsk- k britskému kreativnímu průmyslu. A Evropský parlament vydal usnesení 16. V 13. prosince 2016 a uvádí tam, že by se zvláště dalo investovat do několika oblastí. A tady zase zmíním pouze pět věcí, které jsou zásadní. Jde e, o vytváření politik. Je extrémně důležité, aby Evropská unie zvolila průřezovou horizontální strategii, aby zapojila DG Growth, DG Innovation a také generální ředitelství pro kulturu. To zatím chybí a musí k tomu dojít. Teď je to důležitější než kdykoliv předtím. Dále musíme mít stanoveny horizontální priority pro kreativní odvětví a jiné financování, zvláště z horizontu 2020. A je také důležité otevřít a navýšit rozpočet eh, pro kreativní Evropu a záruku pro mladé. To jsou důležité věci, které by mohly eh, pomoci vyvážit rizika, která nám teď hrozí. A poslední téma. Podle mne ideální Brexit v této oblasti by byl, eh, bylo nemít vůbec žádný Brexit, jak už zaznělo a kolegyně také říkala, odchod z Evropské unie by neměl znamenat eh, odchod z Evropy. Pokud by tato věta premiérky měla mít nějaký smysl, tak musíme zajistit eh, to, že dodržíme kreativní potenciál eh, umělců. Děkuji vám. Děkuji, pane Fizele. A teď se dostáváme k dalšímu řečníkovi posledním vystoupení si opět vyslechneme britský úhel pohledu. Předseda organizaci Belzars International a prosím představte svoji organizaci a řekněte nám také svůj pohled na Brexit a jeho dopady na tvůrčí odvětví. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Dobrý den. A děkuji vám za pozvání. Já jsem Annette Huff a předsedám organizaci Wales International, součást Rady pro umění ve Walesu. Podporuje nás velšská vláda a my e, jsme samozřejmě se seznámili s výsledky a dopady e, referenda. E, zaměřím se na potenciální dopad lidé a občanství a také tvůrčí ekonomika. Ale je potřeba znát kontext. Wales patří eh, ke čtyřem národům ve Velké Británii, které mají také keltské dědictví, které sdílí s řadou evropských států a také tvoří eh, bohatství eh, kultury Británie. Jsme bilingvním národem a to samozřejmě napomáhá kulturní rozmanitosti. Eh, a i když naše identita samozřejmě je složitá, tak naše struktura řízení a vládnutí je ještě složitější a to ještě teď před Brexitem. Došlo k devoluci pravomocí a proto máme eh, instituce, které odpovídají za realizaci například kulturní politiky a právě tato složitost se projevuje tváří v tvář Brexitu ještě výrazněji. A eh, fungují u nás organizace jako British Council, Creative Industries eh, Federation a další. Tyto sektory jsou vzájemně propojené. Tvůrci mohou využívat výměny informací a podnětů, což je pro ně velmi obohacující. Zapojují se do celoevropských výměných pro Programu jako například Culture Action Europe on the Move a Literatura bez hranic a další. A je velice pozitivní vidět, jak tento přístup spolupráce funguje. Ukázalo se, že jsme velmi oddáni mezinárodní spolupráci. 96% v sektoru hlasovali proto, aby zůstali ve Velké Británii a zůstaly tedy, zůstala Británie v Evropě. Tak, jak se znovu vyjednává o vztahu Británie a Evropy, musíme si uvědomit, že eh, se nacházíme v transformaci. Eh, od těch, kteří chtěli zůstat, jsme těmi, kteří chtějí zachovat alespoň nějaké vztahy. A vztahy s Evropou ukazují naší vzájemnou provázanost a závislost jeden na druhém. A musíme si uvědomit, že je to jako tapisérie Bajeho. Uvědomme si, jak kulturní hodnota jde napříč stoletími a jak důležité je spolupracovat v zájmu míru a prosperity. Tak jak e, začínají vyjednávání, vidíme jednotlivé partikulární zájmy, e, nesmíme zapomínat na význam kultury a podnikání pro celou Evropu In 2015, the... V roce 2015 tvůrčí odvětví přispělo 87 eh, miliardami liber, 5,3 eh, britského eh, GDP, HDP což je tedy ve srovnání 7%, ve srovnání s 2,3% ekonomiky jako celku. By bylo snadné být vyloučení jako popelka, ale přesto, že nesmíme zůstat jenom oběťmi statistik. Musíme si uvědomit, že náš sektor se nedá hodnotit jenom na základě čísel, ale zvažovat také, co nám to přináší pro kvalitu života. To, co máme v Evropě, je jednotný trh mysli. A kdy se vzájemně uznáváme a e, vážíme si, tak jak eh, právě můžeme hodnotit dopady Brexitu na vzdělávání a kulturu ve Velsu. Důležité je, že neexistuje monopol na myšlenky ani kulturu. Musíme vnímat eh, zbíhání významu eh, a výměnu kulturních pohledu a názoru od Berlína přes Bukurešť až po Birmingham. A můžeme samozřejmě uvažovat také o finančních přínosech Eh, umění dává život celé strat, eh, šíři strategií, které jsou základem politického života, veřejného života, od zdraví a umění ke kulturní turistice. Veřejné umění přináší význam, smysl, autenticitu a potěšení eh, lidem v každodenním životě. Vytváří pracovní místa, zbližuje lidí A tím se dostávám k prvním základním bodům, jaký bude dopad Brexitu na občany. Ehm, právě Eh, spolupráce je základním společným jazykem. Mobilita a schopnost spolupráce. Pokud to bude narušeno, bude to mít zásadně negativní dopad na kulturu a ekonomiku Evropě. Již nyní existuje mezera v dovednostech, možnost nabírat lidi eh, mimo naše hranice představuje velmi důležitý základ pro prosperitu. A samozřejmě ztráta dovedností v důsledku Brexitu pro nás bude závažná. Jak tedy eh, se vyrovnat s tím, že karty jsou rozdány na stůl? průmyslu. Snažíme se zachovat svobodu pohybu pracujících, pokud ne všech občanů. A je to důležitý eh, krok i možnost krátkodobých dočasných výst či bezvízového styku, který může být součástí vzájemného ujednání. Ale první krok na této cestě určuje budoucnost také občanů Británie, stejně jako občanů EU. Co se stane, bude záležet na schopnosti partnerské spolupráce, možnost přesouvat se za prací do jiných zemí, e, vůbec možnost organizovat turné v jiné zemi, hladký pohyb mezi hranicemi bez právních překážek. To je zlatý standard, na který bychom měli aspirovat. A samozřejmě můžeme očekávat, že tyto otázky budou vnímány zvlášť citlivě eh, na hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou, protože eh, tam se pracovalo v politicky neutrálním prostředí, které umožnilo spolupráci umělcům napříč organizacemi. Umělecké organizace často mají omezený rozpočet, minimální finanční flexibilitu a e, ty prostě nezvládnou uhradit navýšené náklady, které budou souviset s regulací pohybu, zdaněním a podobně. Další téma, které bych chtěla zdůraznit, je dopad Brexitu na evropské finanční programy. Zcela jistě znáte, jaký dopad e, mají programy RDF a Interreg pro nás. E, sorry. Um, sorry. Řešnice se omlouvá za vysokou rychlost. A můžeme uvažovat tedy o e, infrastruktuře a strukturální fondy, které by měly pomoci e, slabším regionům dohnat ten zbytek, tak je velké riziko, že právě tyto slabší regiony zasáhne dopad Brexitu nejtvrději a zároveň můžeme vnímat jako velmi pozitivní, pokud může, bude moc Británie zůstat v některých vícestranných programech, protože takové výhody budou nejenom pro Británii, ale také pro EU. Nejde jenom o strach ze ztráty finančních prostředků, také sítě a partnerská spolupráce, které díky těmto fondům vznikly, jsou velice důležité pro náš tvůrčí sektor, expertní znalosti, nadnárodní spolupráce. To jsou věci, které se nedají spočítat finančně stažení těchto finančních prostředků eh, zcela jistě nic nenahradí eh, nějakým specifickým finančním programem pro jednu zemi. Vůbec ehm, televizní seriál z Hinterland eh, by mohl tuto situaci ilustrovat, kde ehm, například Cinema Noir ve Skandinávii ukázalo možnost spolupracovat mezi BBC a velšskými uh, vysílacími společnostmi. To je k dispozici na Netflixu po celém světě. Thomas, režisér Fiction Factory a producent seriálu, vnímá širší kulturní přínosy pro EU, nejenom pouze v souvislosti s vlastní společností. Říká, Eh, oslavit a živit rozmanitost kultur a jazyků napříč Evropy má zásadní význam. A právě naše partnerství dalo hlas malé zemi, její kultuře a jejímu lidu. Zachování členství v organizaci eh, organizace Creative Europe eh, také pro další partnery mimo EU nám pomůže přímo i nepřímo. Britské členství v tomto programu má jasné výhody ale kladu další otázku. Vzhledem k tomu, že kultura již není řízena centrálně, můžeme říci, že jednotlivé národy eh, v Británii se pak mohou stát součástí Creative Europe samostatně, tedy Velskotsko a tak dále. A můžeme také hovořit o dopadech Brexitu na širší hospodářství. Řada věcí tady už byla diskutována. Pokud je tedy svoboda pohybu základem tvůrčího odvětví, tak jeho měnou je duševní vlastnictví. A ochrana duševního vlastnictví může být řešena jenom napříč státy. CIC Anglie udává za druhý, kvartál 2016 78 eh, nahrávek a 51 milionů filmů, které eh, byly staženy a zpřístupněny nelegálně. Tady musíme zachovávat hlavní zásady, například rámec země původu eh, v EU a také definice evropského díla je nezbytné, aby Spojené království a EU aktivně fungovaly v digitálním jednotném trhu, a to zvláště v oblasti ochrany autorských práv, ochrany duševního vlastnictví. Důležité také je, abychom si zachovali možnost vyměňovat si data mezi Británií a EU bez velkých restrikcí. Ehm, obě strany by se měly vyhnout zavádění tarifu a vyššímu zdanění kulturních služeb, protože to bychom přišli o mnohé. Přišli bychom právě o to a vyzvané zlaté vejce. Měli bychom si zachovat také veřejnou podporu pro média a tvůrčí sektor také v nových obchodních dohodách kulturní výjimka pro velkou většinu tvůrčího odvětví z vyjednávání o obchodu by měla být zachována. Ve Velké Británii veřejné investice kombinací grantů, financí z Národní loterie a e, dotací tvoří základ pro e, výživu e, tvůrčího odvětví. Na závěr bych ráda apelovala na vaše národní vlády, abyste pomohli britskému tvůrčímu odvětví tím, že zachováte partnerský přístup a to i nad rámec Brexitu, ať jde o kulturu nebo ekonomiku. Ehm, kulturní dopady Brexitu ovlivňují evropskou prosperitu a mají dopady na občany nejenom proto, že celé generaci vezmou identitu, kterou jsme považovali za samozřejmou, ale také proto, že znemožňují fungovat jako aktivní světoobčané, učit se jazyky a e, učit se e, jiné kultury, seznamovat se s nimi. Nemilme se, jsem přesvědčena, že celá škála mezinárodních aktivit má zásadní význam pro pokrokové vztahy v komunitách, abychom dokázali překonat xenofobii, která vládne bohužel všude. Ale zatímco mám obavy o budoucnost svých dětí eh, svět, ve světle těchto změn, zachovávám naději, že jejich generace bude postupovat jinak, než jsme postupovali my. Sektor, ve kterém působí, eh, nabízí toto řešení částečně v tom, že nabízí naději a porozumění, které je nad rámec hranic. Ehm, kultura a kreativita je důležitá pro nás všechny a je důležité, abychom tady nepochybili. Ano, děkuji mnohokrát za tento pohled na kulturu a kreativní odvětví. Jak víte, musíme eh, dnes skončit přesně. Vzhledem tomu, tomu, dokdy máme k dispozici tlumočnický tým, takže teď poprosím našeho posledního řečníka a poté dostanou eh, slovo členové našeho výboru, kteří jsou stále ještě přítomní. A prosím, stručně. Děkuji. Vy jste zmiňoval, a to správně, jaké jsou dominantní subjekty v této oblasti. Říkal jste, že tam velký počet eh, podniků, které, který zaměstnává méně než 10 zaměstnanců. A tyto subjekty, tyto hospodářské subjekty budou potřebovat podporu. A ti se neúčastní vyjednávání. Umělci cestují, eh, umělecké předměty si pohybují, ty potřebují zase eh, zajistit pojištění, vytvářejí si smlouvy za tímto účelem. Důležité tedy je, aby během vyjednávání všechny tyto subjekty byly zastoupeny. Asociace, které například zastupují umělce, by měly být také přizvány a měly by, se, měly by na to mít nějaký vliv. Hovořilo se o dovozu a vývozu a nevím, zda jste měl na mysli pouze kreativní odvětví, anebo zda to byla globální čísla. A poslední poznámka. Média. Média hovořila, nebo média přinesla vyjádření eh, královny a zaznělo to, že poprvé se začínají objevovat eh, pozitivní vyjádření vůči Evropě. Také jste něco podobného zaznamenal? To, že se nějak mění situace, že se šíří tento sentiment? Děkuji. Děkuji, prosím paní Kosta. me la consentirete. Peccato che il collega... Děkuji. Škoda, že tady, tady není kolega uh, aby si vyslechl negativní dopady, které může mít Brexit. Mně se to zdá úplně jasné. Nevadí. První věc, která se mi zdá zajímavá. Vy zmiňujete dvě uh, důležité věci. Hovoříte o velké úloze, kterou hraje Spojené království v eh, kreativním průmyslu a také jste zmiňoval dovoz a vývoz. To se týká oběhu eh, kulturních předmětů a tak dále. To je jasné, že to musí být součástí vyjednávání. Rozhodně se to týká volného obchodu. To za předpokladu, že Spojené království zůstane v rámci EHP a my bychom eh, chtěli, aby dostali zvláštní status. Já s tím souhlasím a také souhlasím s tím, co říkáte. Tak jako tak, Evropa musí zvážit vytvoření nějaké strategie, pomocí níž se bude snažit kompenzovat eh, tyto ztráty nebo toto riziko ztráty. Pokud jde o e, umělce a mobilitu, řekla bych, že je to vlastně stejné téma. Evropský parlament vydal důležité usnesení, které se týká e, statusu umělců. Ti mají tak jako tak e, zvláštní postavení. A já bych chtěla uvést, že příští rok, rok evropského dědictví, má být Evropská unie otevřená a já doufám, že rok 2018 bude příležitostí pro to, aby eh, proběhla výměna názoru právě o tomto, o této skutečnosti, o výměně nad rámec eh, evropských hranic. Děkuji. Paní Evans, prosím. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěla všem dnešním řečníkům poděkovat bylo to velice zajímavé setkání. Vždycky je zajímavé si vyslechnout názory i tedy z jiných zemí, eh, než je Spojené království, protože v tuto chvíli ve Spojeném království se eh, jak si hovoří převážně o tomto tématu. Ale chci se na něco zeptat. Mnohokrát zaznělo v dnešní rozpravě, že tato témata, kterými se zabýváme, pokud jde tady o kulturu, kreativní odvětví, umění, že to je něco, co skutečně je významné pro každodenní náš život. A jednotný trh samozřejmě je tady zásadní. A hovoříme také o pracovních místech, což s tím souvisí. Ale já mám pocit, že možná často o tom mluvíme tak, eh, že tomu lidé nerozumějí, pokud jde Evropskou unii a kulturu a kreativní odvětví. Přitom to je něco, co je lidem velice blízko a je to také velice blízko jejich emocím. Takže si říkám, jakým způsobem bychom se mohli pokusit toto lépe sdělit, především třeba mladým lidem, eh, kteří jezdí na hudební festivaly a tak dále. Skutečně musíme lidem ukázat, jaký bude dopad. A konkrétně tedy, jaký bude dopad na věci, které jsou jim blízké. A právě tato odvětví, odvětví samozřejmě také vytvářejí pracovní místa. A my tady musíme lidem ukázat, jaký bude každodenní dopad uh, těchto změn nebo potenciálních změn na jejich život a jak můžeme společně udělat více pro to, abychom dosáhli pozitivního výsledku. Ano, děkuji mnohokrát. V tuto chvíli ráda předávám slovo opět našim oběma odborníkům. Nevím, kdo chce začít. Prosím. Ano, já začnu. Děkuji. Já se pokusím dotknout všech věcí, které zazněly. Možná začnu tím posledním. A sice tedy každodenním životem. Je zajímavé se podívat na to, že v členských státech EU v podstatě neprobíhá téměř žádná debata o tom, jaký bude mít dopad Brexit na kreativní odvětví třeba v Německu, v Rakousku nebo ve Francii. Neprobíhá k tomu vnitrostátní debata. A Myslím si, že právě Britská rada zahájila sérii debat eh, v Evropské unii, aby eh, tento typ diskuse vlastně eh, nastartovala. A to se týká vaší otázky. Vy jste se ptala, proč kulturní odvětví a kulturní sektor v, Evropské unii, v Evropské 27, řekněme, se neozývá. Proč Eh, třeba muzea a galerie ne, nedemonstrují proti Brexitu, proč třeba nezavřou a neprotestují. Nevím, ale to samé se týká eh, tohoto odvětví ve Spojeném království. Já myslím, že vy jste správně řekla, že Brexit je takovým eh, jaksi signálem pro to, abychom se probudili a abychom se ptali sami sebe, jak to můžeme lépe našim občanům sdělit. Sebekritické taky eh, musíme říci, že odpovědnost samozřejmě, eh, pokud jde o vyjednávání o Brexitu, leží na vládách, nikoli na združeních, ale združení mohou poskytnout informace a mohou přispět k transparentnosti. Potřebujeme ale také mít partnery ve vyjednávání. Například pokud jde o tým pana Barniera, tam nemohu vyjmenovat ani jedinou osobu, na kterou bych se mohl obrátit, pokud jde o téma kreativních odvětví. Nevím, jestli parlament by mohl v tomto něco udělat, ale pokud ano, tak bychom to ocenili. Poslední věc se týkala EHS a zvláštního statutu. O tom eh, mluvila paní Kosta. Já si myslím, že ta kulturní výjimka, to je něco, co chtějí obě strany, jak Velká Británie, tak EU. Myslím si, že norský model se tomu blíží, ale podle mě by bylo zásadní, aby probíhalo takové vyjednávání, které chápe, že tedy potřebujeme po začátku vyjednávání o Brexitu mít nějaké přechodné období, řekněme, pěti let, které eh, jak si nám umožní potom přehodnotit výjem, vývoj, protože každá smlouva potřebuje nějaký přeskum, řekněme. A myslím si, že pokud jde o odvětví kultury, tak by možná bylo lepší to eh, období udělat kratší, třeba každé dva roky, ne, ne každých pět nebo deset let, aby bylo možné zareagovat na ztráty, které bohužel zcela nepochybně poneseme. Děkuji. Děkuji vám. A paní Hov, prosím. Já souhlasím s tím, co říkal pan kolega. A řekla bych, že kultura rozhodně je součástí odpovědi na ten problém, který před námi je. A měli bychom hrát zásadní roli, pokud jde o program v oblasti kulturních vztahů, abychom pěstovali dobrou vůli i v našich vlastních společenstvích a v jednotlivých členských státech EU, protože to je skutečně potřeba. A tady bych eh, v rámci vyjednávací struktury chtěla také eh, vidět více úsilí, protože někdy eh, proto to tady jsem vysvětlovala, že ve Spojeném království je oblast kultury decentralizovaná že často ty eh, kanály nejsou úplně jasné, že potřebujeme také víc dovedností v oblasti tohoto sektoru a já doufám, že Brexit bude měkčí nakonec, především pokud jde o kulturu a kreativní odvětví, ale přesto to není zaručené. A myslím si, že my všichni jako zástupci těchto organizací musíme to brát vážně, musíme jednat s našimi členy, musíme pořádat veřejná jednání, ale také uh, a v tom nás podporuje Britská rada, musíme ho- hovořit s našimi partnery v ostatních zemích a musíme požádat je, aby jednali se svými vládami, protože skutečně je to něco, co se týká všech, nejenom nás. Tento sektor je globální a musíme k tomu tak přistupovat. Musíme eh, společně k tomu tak přistupovat a jakýkoliv, ať bude výsledek, jakýkoliv musíme ho promyslet společně, nesmíme to nechat až jaksi na úplně posledním místě na tom eh, žebříčku priorit. Eh, ano, samozřejmě, říká eh, paní eh, předsedkyně. Můžete ještě odpovědět, pokud jde o studenty, ale musí to být stručné. Ano, děkuji. Eh, máme tady studenty, kteří přišli, přijeli zdaleka a je důležité tady reagovat i na jejich otázky. Je důležité říci, že ačkoliv Velká Británie odejde z EU, tak bude stále částí Evropy, bude stále součástí společenství Evropanů. Takže bude možné cestovat, učit se jazyky a eh, přinést část vašeho velkého ducha do, na kontinent. Takže ano, můžete eh, být dále součástí Evropy, ačkoliv bohužel už nemůžete být součástí EU. Ano, ještě jednou mnohokrát děkuji i za toto poslední eh, slovo, tento poslední příspěvek. Děkuji mnohokrát všem hostům. Chci také velice poděkovat za tuto velice zajímavou diskusi a to všem našim odborníkům, kteří eh, podle mého názoru nám dali zajímavý impuls do další rozpravy, která teď bude probíhat i na úrovni Evropského parlamentu. Jsme teď na úplném začátku a na našem výboru eh, se rozhodně zapojíme do tohoto vyjednávání, do toho celkového společného procesu protože ten musí probíhat i zde v Evropském parlamentu. Rozhodně tedy všichni, eh, kteří, kterých se to týká, se zapojí do tohoto eh, procesu. My vypracujeme k tomu své stanovisko za kulturu a vzdělávání a myslím, že teď se to dobře rozjelo. A pokud jde o kreativní odvětví a naše partnery v této oblasti, tak eh, tedy naším partnerem v rámci vyjednávání bude pan Barnier. A my tady samozřejmě se budeme to velice eh, pilně sledovat. Kultura vzdělávání jsou nesmírně důležité, pokud jde tady o združování lidí, zbližování lidí, kultura a kreativní odvětví a také vzdělávání mají vliv i na zaměstnanost mladých lidí. Je to něco, čemu se budeme věnovat při vyjednávání. My už jsme tady hovořili o tom vybírání toho nejlepšího, slíznutí té smetany, ale rozhodně je třeba, aby do budoucna byly zachované vztahy přes eh, ten kanál La Manche. Ještě jednou vám mnohokrát děkuji za účast a za to, že jste přišli a uzavírám, končím zasedání. A ještě jednou děkuji mnohokrát tlumočníkům, říká paní předsedkyně, za jejich práci.